rozvojového programu z Doha s ohledem na desátou ministerskou konferenci VHO. Slovo má paní komisařka Malmströmová. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Dobrý večer, dámy a pánové. V tomto okamžiku nám zbývá jenom tři týdny do desáté ministerské konference VTO v Nairobi, která by měla připomenout výročí, 20. leté výročí založení Světové obchodní organizace. Je to poprvé, kdy se taková konference bude konat v Africe. Je to v kritickém okamžiku pro VTO. Maybe I should wait a few minutes. No? Možná chvilku počkám. Following the success of the last uh, such conference in Bali. Po úspěchu poslední takové konference v Bali a po podepsání dohod o snadní obchodu panovala naděje, že přistoupíme také ke komplexní dohodě o rozvojovém programu z Doha a Evropská unie o to usilovně usilovala. A bohužel jiné státy nebyly ochotné přistoupit na seškrtání dotací pro zemědělství. A měli bychom teď uvolnit VTO z těch, eh, od těch překážek, které bránily dalšímu rozvoji je potřeba, aby tato ministerská konference se dohodla na dalším postupu. V Ženevě teď probíhají jednání na tom, abychom vybudovali co nejvíce zhody o těch otázkách, kde si myslíme, že panuje nejvíce eh, zhody a kde by to mohlo prospět všem. První z nich je dosažení dohody o tom, že by přestaly být poskytovány podpory na export zemědělských výrobků toho se vyžaduje multilaterální úpravu společně s vládami Brazílie a dalších členů VTO. Evropská unie předložila formální návrh komplexního řešení týkající se těchto podpor eh, vývozu zemědělských produktů a eh, i dalších podobných eh, dotací. Myslíme si, že je tady naděje na dosažení kompromisu a že by to mohlo mít pozitivní dopad i na ty reformy, které jsme provedli tady v Evropské unii. Bez těch by se nepodařilo dosáhnout té situace, kdybychom my společně s Brazílií předkládali návrh týkající se zemědělství, takže eh, pracujeme dále v Ženevě, abychom získali co nejvíce podpory. Za druhé, musíme dělat všechno pro to, abychom dosáhli konkrétních výsledků ve prospěch nejchudších eh, členů VTO, těch nejméně rozvinutých zemí. Tady například by to eh, byla pravidla pro eh, země původu a označování zemní původu. A za třetí jde také o transparentnost v rámci VTO. Dosažení eh, dohody u všech těchto otázek také bude mít vliv na rozhodnutí o tom, jak se bude VTO dále rozvíjet. Naše priority jsou jasné, VTO musí pokračovat v práci na těch dosud nevyřešených otázkách které se nejlépe řeší multilaterálně, protože jde hlavně o státní podporu pro zemědělství nebo další regulační otázky, ale těmto otázkám bychom měli přistupovat s čerstvým pohledem, protože ten starý přístup už zastaral a nepomáhá a i ty nově se rozvíjící státy musí přijít, přijmout svou část odpovědnosti. Stejně tak bychom měli všechno proto, aby ministerská konference Eh, se začal zabývat i novými otázkami. S tím, že by členové VTO mohli určité věci projednávat v menších skupinách členů. To je také důležité, pokud má VTO zůstat relevantní organizací i v budoucnosti a mít vliv na utváření pravidel pro zahraniční obchod. Takže, pane předsedo, vážení dámy a pánové, ta nadcházející ministerská konference VTO bude eh, velkou událostí, bude mít eh, obrovský vliv na budoucí podobu multilaterálního obchodního systému eh, ve světě. Já si velmi vážím zájmu eh, Evropského parlamentu o této otázky a také se těším na to, že tam pojede i eh, parlamentní delegace, se kterou budeme určitě spolupracovat. Děkuji, paní komisařko. A nyní za jednotlivé politické skupiny budou hovořit jednotliví řečníci za EPP na dvě minuty pan Zalba Bidegany. Děkuji, pane předsedo. Milá paní komisařko, dámy pádové, za prvé chvíl bych chtěl poděkovat spolu zpravodaji tohoto usnesení panu Langemu za vynikající spolupráci. Také chci poděkovat paní komisařce, jejímu týmu, eh, protože mm, výsledkem této plodné práce je právě tato rezoluce. EPP e a Evropský parlament skutečně hodně sází na multilateralismus. Myslíme si, že to je vhodný rámec, abychom eh, mm, zajistili eh, správný dialog o obchodu. Eh, takové ty dohody, jako dohody o usnadění obchodu, právě ty mají za cíl zlepšit situaci, ekonomickou situaci všech členských států, poněvadž nemáme pochyb o tom vůbec, Větší obchodní otevřenost znamená větší ekonomický rozvoj. Zde existuje celá řada příkladů, které to dokazují. Já si myslím, že je vhodné zdůraznit, že ministerská konference, která se bude konat v Nairobi, jak řekla i pana komisařka, tak to bude skutečný zvrat, který si všichni přejeme a ke kterému všichni chceme přispět obrat k dobrému. My si myslíme, že je třeba tvořit pracovní místa více než kdy jindy. A nesmíme také zapomínat na to, že multilateralismus mm, musí nejenom spolu existovat, ale spíše musí se doplňovat s těmi bilaterálními dohodami, regionálními dohodami i plurilaterálními dohodami, prostřednictvím kterých se bude liberalizovat obchod na celém světě. Dohody jako TISA, nebo jako TTIP, eh, TTIP nebo dohoda eh, s Mercosurem jsou eh, životně důležité právě pro komunitární obchodní agendu, protože mohou se doplňovat a v podstatě mohou i podporovat činnost takovéto organizace, tedy Světové organizace obchodu, v těch oblastech, kde multilateralismus není, není schopen věci vyřešit. Děkuji. Děkuji. A nyní za socialisty a demokraty na minutu a půl má slovo pan Lange. Pane předsedo, paní komisařko, především srdečné díky eh, panu Salvovi, eh, spoluspravodajovi. Eh, já se táži, zdali ehm, zhasne světlo v Evropě pro VTO, respektive v Nairobi, protože jsou taci, kteří si vůbec nepřejí o tom v Nairobi jednat. A já, kolegyně, kolegové, si nemyslím, že můžeme eh, jednání VTO a jednání v rámci Doha rozvíjet dále, eh, pokud eh, nebudeme mít nebo nevneseme do tohoto jednání pozitivní přístup. Jestliže někteří tvrdí, že Doha je e, mrtev, musíme e, se nyní podívat na nové přístupy a nové prvky, zejména v oblasti investiční a oblasti měnových spekulací, pak e, bude klín dále prorážet tuto jednotu a vznikne rozkol. My naopak musíme pozitivně hodnotit celý ten vyjednávací balíček Doha z roku 2002. Samozřejmě potřebujeme určité zpřísnění na straně jedné, na straně druhé eh, spružnění, potřebujeme i určité možnosti dalšího bilaterálního i eh, plurilaterálního, eh, plurilaterálního postupu. Ale že je nutno postupovat kupředu, to je jasné i vzhledem k migrační situaci. A musíme být upřímní, že rozvíjející země eh, mají eh, jinou míru odpovědnosti než rozvojové a všichni se musí své odpovědnosti zhostit. Děkuji. Děkuji jménem evropských konzervativců a reformistů paní McClarkin dvě minuty. Vážení kolegové, já si myslím, že obchod snižuje chodobu, eh, posiluje práva žen. Žijeme v globalizovaném světě a naši občané a spotřebitelé chtějí, aby překážky obchodu postupně mizely. A proto eh, se mi těžko skrývá zklamání nad tím nedostatkem pokroku, který znovu musíme konstatovat eh, v rámci VTO s ohledem na tu desátou ministerskou konferenci VHO příští měsíc. Dá se, že naděje nebude naplněna a že dokonce ani smluvní strany nebudou schopny eh, se zhodnout na nějakém společném prohlášení. Je evidentní, že rozvojový program z Doha selhal, ale i přesto bychom měli se snažit prosazovat multilaterální agendu. Je to eh, řada rozdílných názorů několika oblastech, které se obtížně řeší eh, u těchto mezinárodních eh, obchodních dohod, ale měli bychom si uvědomit, že jsou tady i další ambiciozní cíle, například úsilí, jak usnadnit rozvojovým státům získat přístup eh, k mezinárodním trhům a nabídnout opravdové příležitosti pro ekonomický rozvoj. Musíme udělat pokrok v těch oblastech, kde se dokážeme dohodnout, je ale pravděpodobné, že to se bude muset odehrát v rámci jiné dohody, takže potřebujeme mít eh, novou eh, agendu eh, v Doha, z Doha tedy, která nebude spojována s tím neúspěchem z minulosti a budeme muset udělat všechno pro to, aby VTO byla skutečně organizací, která pracuje ve prospěch všech svých členů, protože jinak budeme muset fungovat na bilaterální nebo plurilaterální úrovni abychom mohli usnadnit obchod v globalizovaném světě. Evropská unie musí využít svého vlivu, abychom eh, mohli pokračovat eh, v prosazování této multilaterální agendy. Děkuji. Děkuji, je tady na vás modrá karta. Paní McClarkin, akceptujete? A potom ještě druhá také. Ano, to je příklad toho, jak malý vliv má Spojené království na vyjednávání a, a mm, paní Malstrem a mm, v podstatě mm, to indikuje asi, jaký máme vůbec vliv ve světě a uvidíme, jak to tedy bude potom s vlivem Evropské unie po referendu. Děkuji, 30 vteřin na odpověď, paní McCarkin. Lidé rozhodnou, zdali si myslí nebo věří, zdali chtějí zůstat členy EU nebo ne. A to velice brzy. Ano, skutečně, kdybychom měli ty obchodní pravomoce, tak bychom uzavírali dohody sami. Ale realita je taková, pokud chceme, aby mm, se díky obchodu zlepšil život všech, tak se to musí dělat na úrovni VTO. Děkuji za mm, liberální demokraty. Na dvě minuty pan Takula. Děkuji, pane předsedo, pane, paní komisařko. Ano, desátá ministerská konference, která proběhne v prosinci, je pro nás velice důležitá. Ukáže, jak Mm, agenda, rozvojová agenda eh, z Doha bude pokračovat. Zdali vůbec někdy eh, nabide platnosti. Jsme mm, připraveni pokračovat ve vyjednávání eh, o budoucnosti DDA, ale myslím si, že potřebujeme nový základ. Nemůžeme používat ten starý základ, který nevedl k žádnému výsledku. Musíme být aktivnější to nebyla chyba Evropské unie. My jsme aktivně podporovali rozvojové kolo z Dauha, ale měli bychom i přesvědčit ostatní, aby se také zapojili. Z pohledu mezinárodního obchodu to je mm, výborné, protože potřebujeme mít globální pravidla obchodu, která by nám dala jistotu, a mm, protože bilaterální aranžma znamená roztříštěnost. Řešení DDA, DDA je velice důležité, poněvadž tady jde o velice důležitá témata. Když nebudeme schopni eh, dosáhnout řešení, tak budeme o nich jednat eh, bilaterálně či multilaterálně eh, v rámci různých instancí důležité Já abychom přešli do další fáze, abychom začali hovořit věcně. Děkuji za GUE, minutu a půl, pan Scholz. Paní komisařko, pane předsedo, německý státní tajemník Machnik se krátce se, se eh, zlobil, že musí těsně před eh, Vánoci odjet eh, do Nairobi vinou, eh, vinu na to eh, nemá Evropa ani OECD, ale Indové a eh, Brazilci. Ten, kdo cestuje do Nairobi, plitva časem 60 milionů uprchlíků na světě, ukazují, eh, jak eh, závažné eh, jsou pochybení světového společenství, zejména pokud jde o vyjednávání VTO. Nelze vyčítat Indii, že alespoň ona považuje vyživu svého lidu za důležitější než všechno ostatní. Pascal Lamy má pravdu, když požaduje, aby VTO se konečně eh, eh, dostalo do hledáčku eh, vlád a institucí. A kolo Doha by mělo konečně, konečně překonat problematiku hladu, eh, která je hlavní příčinou rekrutování teroristů. V Nairobi, Nairobi musí dojít ke změně kurzu, pokud jde o cíle a mechanizmy mezinárodní obchodní politiky. Ne víc a ne méně. Jde o budoucnost multilaterálního partnerského světového obchodního systému a jde také o perspektivy eh, eh, Doha. Děkuji. Děkuji vám a jménem Zelených má nyní eh, dvě a půl minuty pan Buchner. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Moje frakce eh, stojí za eh, fair trade. Na rozdíl od free trade se domníváme, že musí existovat spravedlivé celosvětové fórum, kde obchodní partneři, silní i slabí, sedí u jednoho stolu a společně nalézají eh, řešení, která jsou příznivá pro všechny. My v EU jsme nesporně silným obchodním partnerem a máme velký vliv. Nedomníváme se, že světovému že je žádoucí abychom vnucovali slabým obchodním partnerům eh, naši agendu free trade. A eh, v tomto ohledu nejsme sami. Eh, Světová obchodní organizace za tímto účelem zavedla také diferencované přístupy k jednotlivým zemím a proto rozvojové země mají získat přístup k trhu a zlepšené podmínky eh, tak, aby mohli budovat své národní hospodářství eh, bez ohrožení, ohrožení zvenčí. Eh, parlamentním usnesením ale požadujete rozdělení zemí do určitých kategorií a tudíž země, které eh, různými opatřeními zlepšily své hospodářství, by se měly více otevřít. Eh, mm, to je eh, rozdělení, které ale nejvíc prospěje těm nejsilnějším a to odmítáme. Usnesení stvrzuje také podporu multilaterálních přístupů ke světovému trhu, ale současně podporuje i plurilaterální dohody, které ale podkopávají VTO a nedoplňují VTO agendu. Ustanovení o přístupu eh, k trhům eh, tím ubíráme eh, pobídky všem těm, kteří jsou v této chvíli slabší. My apelujeme na komisi, aby vyšla více vstříc rozvojovým zemím a proto jsme předložili několik pozňovacích návrhů, aby naše usnesení bylo spravedlivější a objektivnější. Doufám, že eh, tento náš přístup nalezne i vaši podporu. Děkuji, pane Buchnere. A je zde pro vás modrá karta od pana Etheridge. Opakuji, modrá karta od pana Etheridge. Přijímáte ji, pane Etheridge? Děkuji. Já jsem si všiml ve vašeho projevu, že jste hovořil o těch slabších eh, obchodních partnerech, tedy eh, rozvíjících se zemích. Souhlasíte s tím, že jedna věc, která eh, znesnadňuje obchod, je kontrola nad stanovováním cel ze strany obchodních bloků. A i například existence společné zemědělské politiky, že kdyby tento systém byl svobodný, tak bychom mohli s těmito státy volně obchodovat spíše, než jim pouze nabízet podporu. Na Máte 30 sekund, pane Buchner, na odpověď. Je pravda, že své zemědělské produkty můžeme nabízet za podmínek, které v rozvojových zemích eh, nejsou dány. To znamená, že mnohé mm, bilaterální a plurilaterální dohody eh, narušují eh, domácí zemědělský eh, trh, takže tudíž, takže vám mohu s tím souhlasit, ale to se netýká zbytku toho, co jsem řekl. Děkuji. Děkuji jménem frakce Svoboda přímá demokracie. Má nyní dvě minuty pan Dásmus. Děkuji, chtěl bych uvést několik věcí na správnou míru. Evropská unie začala jako protekcionistický eh, blok a zůstává také nadále. Vždycky to bude protekcionistický útvar. Ať už máme doha nebo ne, tak Evropská unie je překážka svobodnému obchodu. Abych vám uvedl jeden příklad, eh, o kterém tady teď byla také zmínka tak evropský protekcionismus u výroby potravin má přímé dopady, které škodí rozvojovému světu. Jednak jsou evropské trhy uzavřeny do menší nebo větší míry eh, dovozu zemědělských výrobků. Za druhé, a to má ještě škodlivější vliv, jde o to, že Evropská unie má pořád nadprodukci zemědělských výrobků vzhledem k tomu, že má špatný systém německých dotací a potom eh, tyto eh, produkty musí prodávat za levnější ceny na světových trzích. A to má ten dopad, že zemědělci, kde mají velký primární sektor, eh, potom z toho vycházejí hůře. A to lidé, kteří jsou tím nejvíce postiženi, jsou v těch nejchudších částech světa a to rozhodně není férové. Má to ale jiné dopady. Evropský protekcionismus škodí spotřebitelům eh, v Evropské unii samotné, protože spotřebitele tady musí platit příliš vysoké evropské ceny za potraviny a další zboží, místo toho by platili ceny, které jsou běžné na světových trzích. Profesor z univerzity počítal, že eh, Velké Británii to představuje 8 životní úroveň a v případě odchodu Británie by tedy na tom Británie vydělala minimálně o těchto 8%, ale je možné, že i u jiných členských států eh, ty údaje budou podobné. Takže to neplatí jenom pro Británii, ale pro jiné státy. Deziluze na Evropskou unii a odchod z ní by byl obrovskou výhodou pro celý svět. A to bychom také měli na mysli, když diskutujeme o agendě z Doha. Erlot of Dartmouth, έχετε δύο μπλε jsou na vás dvě, nebo tři dokonce, modré karty. Pane Dartmute, ale já přijmu pouze tu první, pokud ji přijmete samozřejmě vy, pan Piano, máte slovo. 30 sekund mohu eh, eh, umožnit pouze jednu otázku. Já se chci zeptat pana Dafnota, jestli je skutečně tak naivní, že si myslí, že všechny dotace členských států by se ztratily, pokud by se zrušila Evropská unie. A jestli se nemyslí, že by spíše nastalo to, že by v součtu eh, ty dotace vedly k ještě k vyšším clům, protože je prokázáno skutečností, že Švýcarsko a Norsko, které jsou součástí vnitřního trhu, ale nejsou členy Evropské unie, mají ještě vyšší cla a ještě vyšší dotace na zemědělské výrobky. Well, takovou na odpověď je samozřejmě řada států, které nejsou členy Evropské unie a nejsou to jenom Norsko a Švýcarsko, ale v případě zemědělských dotací eh, se mnohem lépe určují na národní úrovni. A kdyby se stanovovaly na národní úrovni, tak je pravděpodobnější, že by byl vyslyšen zájem spotřebitelů. Pan Fontulis, dane zařazené na a půl minuty. Dnes diskutujeme o Světové organizaci obchodu a jak ve spolupráci s jinými uh, organizacemi můžeme zachránit svět před chudobou, ale v podstatě právě tyto organizace jsou součástí problému, nejsou součástí řešení. Musíme eh, eh, si uvědomit, že třeba ty světové, eh, ty různé mezinárodní dohody Eh, vůbec nezajišťují investice v těchto zemích a mm, mm, no, průmysl tam není pod kontrolou občanů, je pod kontrolou nadnárodních společností a velkého kapitálu. Říkáme, říká se, že musíme podporovat trhy, no ale eh, to musí být vždycky ku prospěchu místních lidí. Ale vidíme nyní, že Eh, eh, eh, sice Světová organizace obchodu se snaží kontrolovat ekonomickou situaci a ne, aby to bylo v rukách velkých firm, ale to nestačí. Musíme se zaměřit na daňové politiky, na školství, vzdělávání a také na institucionální reformy. Nelze mm, Eh, usnadnit obchod, eh, usnadňovat obchod a přitom měčit národní ekonomiky. Děkuji. Dvě minuty. Pan Štífer. Pane předsedo, nejprve já chci eh, poděkovat kolegům za vynikající návrh rezoluce. Liberalizace obchodu je důležitým nástrojem ekonomického růstu a Mezinárodní obchod je jeden z nejdůležitějších zdrojů financování těch nejméně rozvinutých zemí. Udržitelný rozvoj a obchod mm, jsou propojeny, což i bylo uznáno v rozvojových plánech, kde obchod je důležitým nástrojem pro dosažení udržitelnosti rozvoje, inkluzivního rozvoje. Je symbolické, že desátá ministerská konference poprvé se bude konat v Africe, která je tak důležitá pro Evropskou unii. Evropská unie vždy zdůrazňovala, jak multilateralismus je pro ní významný, stejně i dočasná řešení, jako třeba regionální či plurilaterální aranžma. Nicméně, abychom měli aspoň určité pozitivní výsledky na této konferenci, tak musíme také uznat, že zde existují rozdíly mezi těmi rychle rostoucími ekonomikami a těmi nejméně rozvinutými. A ty mm, rychle se rozvíjející ekonomiky také na sebe musí vzít větší díl odpovědnosti za udržitelný rozvoj a za rozvoj obchodu. Musíme i věnovat pozornost eh, uzavření páté úmluvy eh, Mm, eh, pro obchodu eh, a musí, pro obchod a musíme pomoci zemím, aby zlepšovali své obchodní možnosti. Například i mm, můžeme zvýšit eh, světové HDP o 66 miliard ročně a mm, to bude nejvíce ku prospěchu právě těchto rozvíjí, roz, rozvojových zemí. Já jsem tedy pro tuto dohodu a by nabyla účinnosti co nejdříve. Děkuji. Máte dvě modré karty. První od pana Rubika. Ještě jednou opakuji, že já akceptuji pouze jednu kartu na řečníka. Takže paní Grapíny byla druhá, tak musíte počkat na příště. Akceptujete modrou kartu od pana Rubika? Pane Rubiku, 30 vteřin. Ano, srdečně vám děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěl zeptat eh, kolegy Štýra. Eh, to, že obchodní úlevy přinesou vyšší prosperitu v rozvojových eh, zemích, to je jasné, ale právě program Age for Trade je také důležitý a nutno se zaměřit na země, odkud nyní přicházejí uprchlické proudy. Domníváte se, že tato diskuse je nyní v Kenii možná a že bychom měli podpořit tyto země a poskytnout opět lidem možnost zůstat ve svých domovech a ve své vlasti. Děkuji. A nyní máte několik sekund na odpověď, pane Štýre. Děkuji vám. Ano, souhlasím s vámi. A tomto eh, eh, návrhu usnesení je to také zdůrazněno, eh, co jste řekl. Proto také uvádím, že musíme také brát v potaz dohodu o usnadnění obchodu, tak abychom umožnili rozvojovým zemím navýšit své kapacity a také poskytnout lidem možnost zůstat ve svých domovských státech a nebýt nuceni migrovat. Děkuji. Paní Piniero. Děkuji, pane předsedo, děkuji, paní komisařko. Já zcela podporuji usnesení a vynikající práci zpravodajů Pablo Salva a Bernta Langena. Chci říci, že Evropská unie musí eh, se velice angažovat v multilateralismu a musí plnit vůči roli a příklad, musí být příkladem v rámci VTO, v rámci všech vyjednávání a mm, našla, nadešla chvíle, abychom vyžadovali od všech členů, aby e, ratifikovali dohodu o usnadňování obchodu. Také nadešla chvíle, abychom vyžadovali, aby se, za, mm, aby se zavázali, že mm, se uzavře kolo z Dauha a že bude jasná cestovní mapa po Nairobi. Zatím to není jasné. A já souhlasím s paní komisařkou, že někteří společníci Spíše se mm, e, snaží tedy e, snižovat dotace na vývozu, týká se to a zemědělských komodit a mm, e, je třeba ale, aby na sebe všichni vzali eh, tu, ten svůj podíl odpovědnosti hm, na mezinárodním obchodě a je třeba, aby rozvinuté země byly flexibilnější vůči méně rozvinutým zemím. A za druhé je třeba reformovat VTO. Musí posílit svoji parlamentní dimenzi a musí posílit své řízení, aby nebyly pochybnosti o nutnosti takovéto organizace a její užitečnosti. Děkuji. A prosím, respektujte řečnickou dobu. Nyní minutu má slovo pan Henkel. Dámy a pánové, Samozřejmě by bylo hezké, kdyby eh, kola VTO byly natolik rozvinuté, že už eh, nebudeme potřebovat bilaterální dohody. Pak si můžeme ušetřit veškeré pře o ty eh, typu a CETI a tak dále. Ale chci poukázat na něco jiného proč je globalizace tak důležitá a proč je také eh, volný, eh, volné obchodování důležité. Globalizace eh, totiž nedopravuje kolem světa pouze zboží a služby, ale také myšlenky a hodnoty. A to, že dnes lidská práva jsou vnímána jako globalizovaná, to vděčíme právě globalizaci. A je to také důsledek eh, globalizace. Musíme se tedy eh, zasazovat o VTO, o obchodování, protože obchodování eh, má za důsledek něco většího než pouze volný obchod. Děkuji, pane Henkele. Znovu tady jsou eh, dva zájemci s modrou kartou, jako první Olaf Dartmouth, druhý je pan Sami. Pane Dartmouth, vy už jste vystoupil. Tak si myslím, že by bylo spravedlivé, kdybych eh, umožnil otázku pana Sanimu. Pane Henkelem, přijímáte tuto modrou kartu? Pane Sany, máte slovo. Děkuji, pane eh, předsedo. Já mám následující otázku. Pokud teoreticky vezmeme všechny regionální a bilaterální obchodní dohody a ty začnou platit, tak by šlo se všech těchto dohod vytvořit jednu globální dohodu. Já si to nemyslím, ale zajímá mě, co si o to myslíte vy. Pane Henkle, máte 30 sekund na odpověď. Ano, byl bych také toho názoru, že pokud bychom měli ideální celosvětovou úmluvu, tak si můžeme ušetřit všechny ty bilaterální dohody, ale nutno říci, že počet všech bilaterálních dohod celkově přispělo, přispěli více k, k světovému obchodu než VTO, ale přesto zůstává pro mě jasný cíl. VTO se musí stát celosvětovým úspěchem a pak už tyto dílčí dohody a bilaterální dohody nebudeme potřebovat. Děkuji. Děkuji vám a nyní minutu a půl má paní Charanzová, prosím. Děkuji, paní komisařko. Evropa potřebuje globální eh, prostor svobody obchodu a tyto dohody jsou dveřmi k těmto eh, dohodám. Měli bychom tady podpořit všechna opatření, která by vedla k odstranění překážek, a to jak v rámci VTO, ale i mimo něj. Musíme ukončit 14 let dlouhých diskuzí v rámci VTO a pokročit kupředu. Já si myslím, že to můžeme dělat v rámci VTO, ale pouze pokud přijmeme novou strategii a novou vizi pro tuto organizaci. To potřebujeme, abychom eh, tohoto cíle mohli dosáhnout. Musíme nějakou formou toto kolo ukončit, aby multilaterální systém fungoval i nadále. A já doufám, že Evropská unie eh, povede celou tuto debatu i nadále, ale Potřebujeme také větší závazky všech členů, aby eh, tato jednání vedla ke smysluplným výsledkům. Přestože ty výsledky možná nebudou až tak ambiciozní, jako jsme doufali. A poté bychom měli vytvořit nový plán, jak pokračovat v rámci VTO, aby se neopakovalo pouze to eh, předchozí kolo. Setkání v Nairobi by mělo být o tom, že přijmeme realistické cíle o rozvojovém programu, ale stejně tak se pokusíme i nastínit velmi ambiciozní program do budoucna. Je na vás modrá karta od paní Grapiny. Přijímáte ji? Modrá karta od paní Grapiny. Přijímáte modrou kartu, která na vás byla vznesena. Paní Grapiny, máte 30 sekund. Kolega noastră și sunt total de acord și cu ce spun raportorii, însă eu aș vrea să vă întreb, stimată colegă... Já eh, souhlasím eh, s tím, co říká zpravodaj, co, říká, co jste říkala i vy, ale chci se zeptat, věříte tomu, že VTO by měla mít eh, jinou agendu, tak aby když se připojí některé silné státy, tak aby to nevedlo k nekalé konkurenci, jako se to děje například dnes, když se členem stává Čína a ten, to její členství nepodléhá žádným podmínkám. Neměly by se revidovat pravidla VTO tak, abychom měli lepší kontrolu nad členstvím. Dodržujte prosím řečnickou dobu. Teď máte paní Charanzová 30 sekund na odpověď. Děkuji vám za tuto otázku. Ano, já si myslím, že potřebujeme, aby se do jednání v rámci VTO zapojila nejenom Evropská unie, ale všichni členové VTO, protože je potřeba, aby se ta globální obchodní agenda posunula ku předu. Už nestačí pouze bilaterální nebo regionální jednání a bylo by to ve prospěch všech, kdyby se podařilo stanovit globální pravidla pro všechny. Děkuji. Minutu má slovo paní Sanchez Caldente. Děkuji, pane předsedo. Eh, eh, kolo z Dauha řešilo velké výzvy eh, a multilaterální cesta není jednoduchá, protože zájmy bohatých a chudých států jsou v opozici a vždycky se do toho vloží severní mm, ekonomické velmoci. Proto je těžké dosáhnout konsensu, který by byl ku prospěchu všech, především těch znevýhodněných na jihu ale mm, my nesmíme podlehnout pragmatismu a té snadné ceně jako, C, jako TTIP, jako TISA, jako CETA a tak dále. To je hegemonie těch bohatých e, a v Nairobi je, bude zásadní z, zintenzivnit úsilí tak, abychom našli demokratický rámec obchodu, kde budou zastoupeny všechny hlasy a mezinárodní obchod se o, musí stát skutečně nástrojem pro řešení chudoby, klimatických změn a nerovností. Musí to být eh, motor pro blaho lidí a ne eh, něco, co bude na úkor práv a životního prostředí. To je to, co eh, ty velké smlouvy často vnucují. Děkuji a paní Pekin minuta na konferenci v Nairobi, o co půjde, je budoucnost multilaterálního systému jako takový. Je to systém, který EU a Spojené státy postupně zabíjí prostřednictvím dohod jako TTIP, TTP eh, a TISA. A právě v tom je problém. Pokud bude existovat plurilateralismus jako řešení, tak nechápu potom, proč multilaterální systém nefunguje. Je třeba ho proto zreformovat a ne, se, eh, netančit na jeho ruinách. Je třeba pomoci chudým těm zemím a mm, i e, vyřešit ten problém e, k takov, mm, vztahu mezi rozvojnutými a rozvojovými zeměmi. A co Čína a Indie, ty sice mohou vysílat e, člověka na měsíc, ale pořád těší z těch výhod takzvaných chudých států. A my musíme skutečně využít VTO tak, abychom pomohli těm chudým, abychom našli pravidla, jako třeba pravidla o původu. A je proto tře- je snažit se, aby Nairobi skončilo úspěšně úspěšně a ne, abychom šli cestou jako předtím, jako je TTIP a TISA. Ne, skutečně to bychom prohráli a bylo by to na úkor všech. Děkuji. Za, e, na dvě minuty e, pan Fisas Aixela. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko. Já především chci poděkovat kolegům Bertovi Langemu a Pavlovi Salbovi za, tuto usnes, za toto usnesení, které dobře reflektuje priority Evropského parlamentu ve světle ministerské konference VTO, která proběhne prosinci v Keni. Je třeba si připomenout, že vytvoření VTO byl zásadní krok směrem k obchodnímu systému, který bude více dynamicky integrovaný. VTO také i předpokládá, že rozvojové země a země transformující se ty méně rozvinuté, že budou moci profitovat z tohoto obchodu ku prospěchu svého rozvoje. Prostřednictvím VTO Evropská unie ukázala, jaký má zájem na tom vytvořit multilaterální rámec vyjednávání o obchodě i ruku v ruce s regionálními plurilaterálními stranami. A to se vyvíjí teď. Systém mezinárodního obchodu se změnil, mění se a bude se měnit v příštích letech máme systém, který je otevřenější vůči novým přechodným transformujícím se zemím, které jsou součástí nové reality. Je třeba to zohlednit. Je třeba zmaximalizovat příležitosti, které nám obchod dává, a to znamená podporovat strukturální reformu VTO především, abychom garantovali systém obchodu, který bude otevřenější a spravedlivější, který vezme do úvahy zájmy malých středních podniků, mikropodniků a nových inovujících startup podniků. Je třeba i rušit překážky obchodu v sektorech, které jsou inovující, jako obnovitelné energie, a tak vlastně dáme velký impuls tomuto sektoru, který roste roste a tvoří, generuje pracovní místa. Děkuji. Děkuji. A nyní minutu a půl, pan Martin. Děkuji, pane předsedo. Jak říkala sama paní komisařka, říkali několik kolegů přede mnou, musíme si uvědomit, eh, že tady je velká symbolika v tom, že poprvé se tato ministerská konference VTO koná v Africe a je dobře, že se bude zaměřovat na rozvojový program z Doha. Je tedy potřeba klást na to velký důraz. Já doufám, že Evropská unie bude prosazovat diferencovaný přístup, že to bude ve středu těch debat mezi ministry. Zejména jde o to zaměření na ty nejchudší státy, aby měli prospěch eh, s odstranění překážek obchodu. A jak říkali ostatní, my všichni vítáme zahrnutí dohod o snadní obchodu, které by měly být podepsány. Ještě předtím, vím, že paní komisařka na tom pracuje velmi usilovně, vím, že to rozhodně není jednoduché, ale kdyby se to podařilo ještě před Nairobi, tak by to velmi pomohlo. Jak asi říkal eh, pan Rubik, měli bychom také tlačit na naše členské státy, aby splnili své závazky v oblasti rozvojové pomoci Evropská unie. Eh, Eh, splnila eh, do značné míry cíle přijaté v Glenigos, ale jednotlivé členské státy eh, většinou bohužel ne. A potom bych chtěl ještě využít této příležitosti, abych poděkoval komisi za postoj a za to, jaký, jaký přístup zajal k IPA a k Eh, zlepšení přístupu nejchudších zemí světa k eh, novým lékům. Děkuji vám a nyní na dvě minuty pan Valenca. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že toto usnesení přichází ve správný okamžik, aby Evropská unie mohla ukázat to, že odhodlana pokračovat eh, v rozvíjí této agendy ve prospěch všech. Jde o tom také, jak provést strukturální reformy VTO, a já doufám, že tato reforma povede k otevřenějšímu obchodnímu systému, který nebude diskriminační. Také si myslím, že eh, tyto změny jsou velmi důležité, že se eh, VTO musí změnit a musí lépe reflektovat současný eh, svět, a aby lépe plnil svou roli například při pomáhání menším podnikům a mikropodnikům a inovativním startupům. Také rád, že v tomto usnesení se zdůrazňuje pomoc nejchudším a nejméně rozvinutým zemím světa. A také o to, jak zavést vhodné definice rozvíjejících se ekonomik a těch nejchudších zemí, protože to by také prospělo například s vyřešením, vyjasněním postavení Číny v rámci VTO. A dále jde o to, jak eh, zajistit dostelný ekonomický růst a rozvoj. Tím, že prohloubíme liberalizaci obchodu. Přitom všem chci říci, že podporuji návrh usnesení a věřím tomu, že Eh, to přinese pozitivní výsledky pro všechny členy VTO. Děkuji vám, pane Valenca. A nyní na jednu minutu pan Danty. Děkuji, pane předsedo, pane komise, paní komisařko, kolegové. Eh, Evropská unie na nadcházející ministerské organizaci VTO musí eh, potvrdit, že se angažuje v multilateralismu. Musí apelovat na to, aby VTO se znovu zamyslela nad tím, jak překonat potíže a jak reagovat na výzvy nové doby. Evropa musí vyvinout maximální úsilí, aby se uzavřely významné bilaterální smlouvy, o kterých se teď jedná, ale ještě třeba si připomenout, že hlavním cílem Eh, obchodní evropské politiky musí být eh, snažit se o vytvoření systému multilaterálních dohod, které budou základem pro, eh, pro spravedlivější globalizaci. Ratifikací dohody o usnadění obchodu tak Evropa Eh, musí tedy eh, se snažit o uzavření této dohody v Nairobi, protože to je dohoda, která musí být ku prospěchu i rozvíjejícím se roz, zemím a rozvinutým, aby na sebe vzali eh, své závazky. Je, v Nairobi je třeba tedy přijmout takovou strategii, která bude posilovat multilaterální obchod. Děkuji, pan Spěna. Filner. Děkuji. Eh, mm, mm, volný obchod je důležitý pro eh, bohatství a eh, pro omezování chudoby. Proto je tak důležité. A vlastně teď již je to 30 let, kdy jsme zavedli takováto opatření a již 30 let bojujeme za Dauha je důležité, abychom z dlouhodobého pohledu zajistili úspěch v Nairobi a v této fa- jak tedy garantovat úspěch v Nairobi? Zaprvé musíme posloužit světové ekonomice, protože Ehm, ta ehm, jistota ekonomiky, celosvětové ekonomiky je důležitá. Dále třeba mít dlouhodobé vize a používat eh, celosvětové nástroje a snažit se dát určitý pořádek do všech těch pravidel, která existují. Je to skutečně hm, houšť pravidel, ve kterých se nikdo nevyzná. Je hm, třeba tam tedy udělat pořádek a je třeba i udělat pořádek v nich protože to je mm, i důležité pro stávající dohody, kterou zavíráme. Dále jde o důvěryhodnost. Především e, teď, e, když vyjednáváme a ta řešení nejsou úplně jasná, není to důvěryhodné vůči našim partnerům, a stejně jako paní komisařka, i já jsem zdůrazňoval fakt, že zde máme celou řadu důležitých otázek, ale ta nejdůležitější je, aby abychom si řekli, co můžeme udělat, aby ta vyjednávání byla úspěšná v různých sektorech, například otázka eh, volného obchodu u mm, ekologických mm, komodit. Zde Evropská komis, Evropská unie může eh, něco předložit eh, a mm, měli bychom tedy především zrušit například cla která e, e, pořád ještě existují na tyto komodity. A má tady modrá karta od. E, mm, akceptujete modrou kartu od pana Ferreiry? Prosím, pane Ferreiro, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, pane Fielnere. Ano, eh, vy věříte v trh a eh, svobodný trh je důležitý pro rozvoj. Jak mi vysvětlíte, že eh, země rozvojové, země jako AKT, ty byli proti dohodám volného obchodu s EU, těm zvaným EPA. Když je to tak dobré pro ně, tak proč se tak, boj, proč tak bojovali proti těmto dohodám? A průmyslové země, rozvinuté země, Eh, které se dostaly do určité fáze industrializace, tak se tam dostali díky velkému protekcionismu. Děkuji, máte 30 vteřin. Kdyby to byla pravda, no tak to bych s vámi souhlasil, ale ne, fakt je takový, že většina zemí AKT jsou na cestě, že se e, dohodnou s, s Evropskou unii na těchto smlouvách. To je fakt a to je důsledkem volného obchodu a díky tomu máme méně chudých lidí ve světě. A to není díky eh, komunistickým ideám, které podporujete vy, to je díky volnému obchodu a ničemu jinému. Děkuji. Na minutu má slovo paní Moska. Děkuji, pane předsedo, děkuji, paní komisařko. Já chci poděkovat zpravodajům, poněvadž toto usnesení vyjadřuje velice dobře, reálně i silně naše přání a to je eh, na globální úrovni řešit výzvy a tam je třeba nalézt konkrétní řešení. Pokud jde o nejistotu způsobu, jak zamýšlíme nad globalizací, tak je třeba si uvědomit, eh, že i dochází k velkým změnám na světě, jak i vidíme v posledních dnech, bohužel. A proto Nairobi musí být příležitostí, abychom této globalizaci dali určitý nádech něčeho pozitivního. Je třeba podporovat multilaterální systémy, jejich cílem je eh, sdílení eh, eh, spravedlivých pravidel a inkluzivních pravidel. Proto je třeba i tam zapojit méně rozvinuté země. A je třeba se zaměřit na ekonomický rozvoj samozřejmě, ale také sociální, ekologický rozvoj, lidský v širokém slova smyslu. Ze všech těchto důvodů já doufám, že eh, posíle ne, na dohoda bude prosazována v Nairobi a to bude naše priorita, stejně tak, jak se to říká v rezoluci. Děkuji vám a nyní na dvě minuty má slovo pan Venta, prosím. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, zmínila jste se o e, desáté ministerské konferenci VTO, která se poprvé uskuteční v africké zemi. Deklarace Doha jasně zdůrazňuje e, soustažnost mezi rozvojem a obchodem a že musíme zachovat eh, zájmy eh, rozvojových eh, zemí které představují dvě třetiny členů VTO. Odstraňování obchodních bariér a mm, potírání nebo boj proti vzniku nových je předpokladem pro udržitelný rozvoj a jakýkoliv úspěch v Doha může znamenat eh, dalších 300 eh, eh, miliard eur ročně v rozvojových zemích, což přispěje k boji proti chudobě v těchto zemích. V rámci tohoto mm, kola vyjednávání ty nejrozvinutější země by na sebe měly vzít největší odpovědnost za své činy, aby zajistili mm, a zaručili, že Eh, skutečně reflektují eh, potřeby eh, chudých zemí. Rozvoj obchodu je nezbytný zejména v jižní části světa a v rozvojových zemích. Je nutno také odstranit celá a e, vývozní subvence. To e, bude mít konkrétní dopad na e, život skutečných lidí. Evropská unie musí zajistit, abychom byli úspěšní. Pan Silva Pereira. Pane předsedo, paní komisařko, vy jste hovořila o tom, že už Zbývá jenom několik málo týdnů, do té doby, se bude konat desátá ministerská konference VTO v Nairobi, ale měli bychom také konstatovat, že ta přípravná práce není uspokojivá a neslibuje zrovna úspěch eh, Fine Nairobi. Eh, ani bilaterální, ani regionální agenda nemůže nahradit ambiciozní, eh, svět, celosvětový, vyvážený rozvojový program. Toto už je několikáté takové setkání a asi nebude úspěšné, pokud se nepodaří vytvořit eh, předem spojenectví už té přípravné fázi tak aby se podařilo prosadit větší důraz na eh, rozvojovou pomoc. A moje otázka tedy pro vás, paní komisařko, je, co ještě komise může udělat v té době, která zbývá do eh, Nairobi, abychom měli co největší spojenectví. Děkuji. Tím jsme skončili seznam zapsaných řečníků. Teď eh, budeme pokračovat Catch the Eye. Máme tady osm zájemců o slovo. Já zase zvolím dobře osvědčenou metodu, že dám slovo jednom řečníku za každou politickou skupinu. Pan Rybek má slovo. děkuji, pane předsedo. Vidíme, že tato debata je nezbytná Stojíme uprostřed digitálního věku, svět srůstá a my stále ještě vedeme diskusy, jako kdybychom zahajovali eh, jednání z Doha. Svět doznal dramatických změn a já se domnívám, že právě v oblasti Aid for Trade znamená, že musíme pomáhat samostatně vydělečně činným malým a středně velkým podnikům, zemím eh, chudým. To musí být nejnaléhavější cíl a musíme zejména bojovat proti korupci, protože v mnoha oblastech oblastech eh, cla a zpráva eh, hatí obchodování. Myslím, že je také důležité, abychom se postarali o to, aby lidé opět měli eh, co jíst jak zásobovat 10 miliard lidí potravinami, kteří budou tady žít v roce 2050. To znamená Aid for Trade a zemědělství mají tvořit balíček, který je nezbytně nutný. Děkuji vám. Děkuji. A nyní má eh, slovo pan Kaputo jedna minuta. Děkuji, pane předsedo eh, eh, Kolostouha a přípravná práce ukazují, jak je těžké vlastně, aby vůbec členové VTO mohli sledovat legitimní důvody obchodní mm, politiky a jak je třeba pomáhat rozvíjejícím se zemím, které musí Eh, mít možnost těžit ze spravedlivých standardů obchodu ve světě. To je velice křehké zatím. Evropská unie se hodně snažila a musí se snažit, aby eh, do Haurant eh, do, kolo z Doha dalo nová, nové příležitosti, jak řešit nespravedlnosti v tomto systému, ale v multilaterálním rámci a ne, ne v bilaterálních dohodách a je to cesta, mm, mm, na kterou jsme se dali. Máme zde článek 21 dohody z Marrakeš, kde se hovoří, že je třeba respektovat i mm, e, aspekty čistě neobchodní, jako například rozvoj venkova, blaho, e, blaho zvířat nebo ochrana životního prostředí a udržitelný inkluzivní růst e, to transparentnost a uplatňování práv. Děkuji, pan Maria. Prorůstová agenda z Doha se snaží o znásobení objemu obchodu, takže potřebujeme nejenom fair trade a odstranit také nerovnováhy v tom světovém obchodním systému. A dále jde o plnou liberalizaci obchodu, což by mohlo vést i k znásobení hospodářských krizí a k tomu, že budou ubývat pracovní místa a to bude mít dopad i na zemědělství. Myslím, že v rámci VTO panuje velký demokratický deficit. A proto bychom měli usilovat o vyváženější obchodní pravidla, která budou chránit sociální spravedlnost a sociální rovnost. Každý stát by měl mít svrchovanost v tom, jaký bude uplatňovat svůj přístup k těmto otázkám. A to by mohlo vést také spravedlnějšímu dělení eh, zisku z obchodu. Pan Jakovčič, na jednu minutu. trgovina mora postati instrument i pokretač razvoja. Děkuji, paní komisařko. Eh, Tady eh, hovoříme o rozvojem programu z Doha a myslím si, že by měli my, kdo jsme bohatší, pomůžeme chudším. Jak eh, bychom mohli usnadnit obchod, eh, který by prospěl chudším obyvatelům této planety spíše než jim poskytovat pomoc. Možná, že bychom měli pomoci tamnějším zemědělcům, jak Eh, být úspěšní, jak eh, například lépe eh, lovit ryby. V tom by mohli pomoci naši zemědělci nebo naši rybáři, tak aby se mohli sami nakrmit a tak bychom mohli na pomoci růstu objemu světového obchodu a pomohli bychom také sami sobě, protože jinak nebudeme moci zajistit zásobování potravinových 10 miliard lidí na planetě. Děkuji, pane předsedající paní komisařko, dámy a pánové. Vy víte velice dobře, že úspěch z Bali a úspěch WTO bude pouze na úkor těch nejvíce chudých a nejslabších lidí na planetě, eh, to znamená eh, těch, kteří žijí na venkově a podobně. E, někteří z vás to tady řekli, realita je taková, že čím více budeme mít mezinárodního svobodného volného obchodu, tím více chudoby na světě a tím více se bude koncentrovat bohatství e, e, do rukou pár subjektů. I v Cancunu dohoda nebo konference z roku 2013, tak to vedlo k tomu, že Lung Chai, eh, ten eh, venkovan, který eh, chtěl mít důstojný život, tak, se, tak spáchal sebevraždu přímo u bran této konference. To je symbol farmářů na světě. Teď je okamžik, abychom nepokračovali s VTE, ne abychom skončili s VTO. Reforma zemědělské politiky, Mm, ta také v podstatě reflektuje pouze očekávání VTO a tisíce zemědělců v EU také ukazují, že VTO je mm, e, krachem mm, něco devastujícího v Evropě. Děkuji a nyní jsme uzavřeli také část Catch the Eye a jménem komise má nyní slovo paní komisařka Malmström. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení členové Evropského parlamentu, děkuji vám za tuto rozpravu a děkuji také oběma eh, zpravodajům eh, eh, za práci, kterou jste odvedli, byť se objevila i určitá opozice. Zdá se, že se tady rýsuje velká většina pro váš dokument. My se velmi hlásíme k multilaterálnímu systému a musíme učinit vše, co je v našich silách, abychom naplnili doha života tématem. Potřebujeme eh, skutečně mezinárodní instrumentárium eh, pravidel, eh, jemuž bude náležet skutečně většina zemí 101. Je tolik problémů, které je nutno řešit a musíme na to uvolnit energii, ale především musíme vyřešit problematiku v Nairobi. Jmenuje se to rozvojová agenda z Doha a veškerá, veškeré úsilí komise v tomto ohledu a ano, pane Peně, změnám. My jsme skutečně učinili vše, co je v našich silách, abychom se spojili i s ostatními zeměmi a abychom prosadili společnou agendu. Musíme zajistit, aby ty nejzranitelnější a nejchudší země světa eh, skutečně se staly eh, vítězi eh, a příjemci té dohody. Musíme předložit návrhy, jak řešit zemědělské vývozní subvence, které velmi škodí rozvojovým zemím. Musíme se zaměřit také na rozvojovou otázku, bavlna, služby a tak dále a musíme eh, také zvýšit transparentnost celého systému. To není snadné ozývá se řada různých hlasů v tomto ohledu, takže v Ženevě jsme pracovali velmi eh, tvrdě a mm, eh, těm kolegům, kteří odešli z UKIP, bych chtěla říci, že jestliže 28 zemí promlouvá eh, jednomyslně jedním hlasem, jak to činíme v rámci VTO, tak samozřejmě máme značný vliv, ale to nestačí, protože je zde 161 zemí. Potřebujeme tedy toho dosáhnout ještě více. Samozřejmě názory se různí, do jaké míry jsme jsme zreformovali společnou zemědělskou politiku, ale je faktem, že jsme největším dovozcem ovoce vývozce eh, z nejchudších zemí a nemusíme používat už eh, vývozní subvence a proto také usilujeme o jejich zrušení společně s Brazílií a dalšími v Nairobi. Eh, budeme ještě tvrdě pracovat v nadcházejících třech týdnech. Budeme se snažit, aby došlo k výsledku, ale není to ještě zaručené. Budeme činit vše, co je v našich silách až do poslední chvíle v Nairobi, abychom dosáhli dohody. A ano, pane Fielnere, doufám tež, že eh, do toho budeme moci zahrnout i eh, ty obchodní úlevy eh, Trade for Aid a také v rámci TISA ale eh, ta se bude řešit jinde, ne v Nairobi. Eh, těším se eh, na setkání s delegací Evropského parlamentu, která také navštíví Nairobi a když o tom budeme moci příště diskutovat, to znamená po Vánocích, doufám, že už budeme moci zmapovat určité výsledky, o které se zaslouží právě Evropská unie. Děkuji. Obdrželi jste revoluční návrh a diskuse je ukončena. Hlasování proběhne ve čtvrtek 26. listopadu 2015. Good evening, colleagues. Um...